samotným zasedáním, tak bych chtěl vyjádřit eh, eh, soustrast eh, rodinám obětí z Guatemaly. Tragédie, která se stala ve středu kvůli požáru uvnitř jednoho domova pro sirot, sirotky, tedy sirotčince, v jednom sirotčinci a ček, budeme čekat na výsledky vyšetřování, abychom zjistili, jaké byly příčiny a kdo nese případně odpovědnost. Tyto děti, tato mládež si zasloužila určitě lepší ochranu. Jak víte, minulý týden jsme oslavili Den žen, Mezinárodní den žen a ta tyto oslavy nebyly pouze příležitostí, abychom vyjadřovali různá prohlášení, ale abychom i si připomněli oběti na diskriminaci, nucených manželství, násilí, ženy, které jsou vyloučeny z funkcí, z trhu práce. Musíme každý den v roce bojovat za to, abychom zajistili dodržování jejich základních práv. Na mimořádném zasedání výboru FAM jsem zdůraznil, že